která ehm, odchází, bylo pro mě velkou radostí s vámi spolupracovat. Vždy všechno eh, klapalo zcela bez problému a určitě to tak i zůstane nadále. Ještě jednou srdečné díky za eh, vaši práci. A hm, byla to velmi zajímavá zkušenost s vámi. Eh, meddela Pak ještě něco. Když jsme sestavovali dnešní pořad jednání, eh, měl jsem eh, dojem, že jsme na to měli málo času a proto eh, jsem požádal paní Boskur, abychom přeložili její téma na zítřejší den, to znamená bod číslo 7 bude probíran až zítra, jinak bychom neměli dostatek času. A pak bych chtěl ještě něco zdůraznit, a sice všem členům, je to důležité hlasování, proběhne zítra přesně v 9 9 hodin. Nikoli v 10 hodin a ani eh, v 9 hodin 7 minut nebo 9 hodin 2 minuty. Eh, přesně v 9 hodin začíná eh, zítra hlasování. Kdo tady nebude, ten bude mít smůlu, protože musíme stihnout celý stanovený program a zvládnout také hlasování. Takže ještě jednou opakuji, přesně od 9. hodiny začínáme zítra eh, s hlasováním. Jak známo, já pocházím ze Skandinávie, takže můžete počítat s tím, že já skutečně na nikoho nebudu čekat, ale přesně v 9 hodin začnu s hlasováním. Dalším bodem dnešního pořadu jednání je číslo 3, sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory od konce března nebo z konce března. Pokud k tomu nejsou z vaší strany připomínky nebo námitky, tak to můžeme považovat za schválené. A nyní můžeme přistoupit k té vlastní politické části a k prvnímu politickému bodu naší práce. Jde o výměnu názorů s Agenturou pro základní práva a Evropským institutem pro rovnost žen a mužů. Já bych eh, napřed eh, udělil slovo paní doktorce Gudy, která je na ministerstvu spravedlnosti ehm, příslušná pro tyto otázky a poté vyslechneme někoho z Evropského institutu pro eh, rovné postavení. Paní Gudy, máte slovo. Eh, děkuji vám. Ehm, děkuji za příležitost promluvit v tomto výboru. Budu co nejstručnější a pak eh, vstoupí do hry moje kolegyně. Takže jde vlastně o eh, průzkum týkající se násilí páchaného na ženách provedeného FRA. Eh, První žádost o provedení tohoto průzkumu jsme zaznamenali eh, v roce 2009 ještě za španělského předsednictví s podporou Ministerstva pro rovné postavení a jak dobře víte, eh, v listopadu 2009 eh, bylo přijato usnesení Evropského parlamentu žádajícího o zhromáždění takovýchto údajů. To byl vlastně politický základ pro tuto práci. Pokud jde o eh, agenturu eh, pro základní práva, ta se zabývá i výzkumem, včetně terénního výzkumu o situaci v terénu, o eh, zkušenosti lidí z oblasti rovného postavení. My provádíme teda základní výzkum v terénu a existuje velká mezera v rámci stávajících dat, například pokud o administrativní data nebo data o z trestnoprávní oblasti. Jak víte, eh, praxe eh, je vždy eh, před justicí. Toto je již pátý průzkum provedený FRA. Na statistice a průzkumech pracuje celý jeden tým. Toto je pouze jeden z průzkumů. Také jsme eh, prováděli eh, průzkum o situaci eh, lesbiček a homosexuálů a podobně. tady je podtržen citát nebo výrok, že stále ještě neproběhla detailní studie na celoevropské úrovni o násilí páchaném na ženách. A samozřejmě násilí eh, páchané na ženách je jeden ze základních eh, trestných činů páchaných na ženách. Takže je to skutečně velmi dalekosáhlé téma. Velmi stručně, když se podíváme na stávající průzkumy, tak eh, například eh, eh, teda průzkumy na, eh, ohledně trestných činů na ženách. Ty mají velmi omezený rozsah hlediska komparability. Rada Evropy o tom provedla již práce, výzkum, také mm, generální sekretariát OSN. Data nejsou navzájem srovnatelná mezi jednotlivými členskými státy, protože legislativa je různá způsob sběru údajů a také e, data podle jednotlivých pohlaví se e, e, liší. Proběhl například eh, mezinárodní eh, průzkum o násilí na ženách za účastí pěti členských států. Dále existuje takzvaný průzkumný modul UNECE. E. Ten eh, se nevztahuje na Evropskou unii, takže stále ještě se potýkáme s nedostatkem srovnatelných dat. Pokud jde o potřebu eh, údajů, tak eh, v této oblasti bylo vyvinuto mnoho indikátorů. Existuje ehm, eh, jednotka statistického úřadu OSN, dále pak ehm, sekretariat nebo úřad Vysokého komisaře pro lidská práva ehm, a další. Proč to říkám? Protože výsledky jakéhokoliv průzkumu mm, o násilí na ženách eh, musí eh, být politicky eh, využitelná, musí přinést určité indikátory a závěry, tak abychom měli srovnatelné údaje, které dají vzniknout indikátorům, ukazatelům, abychom mohli posoudit, jak si vede Evropská unie ve srovnání s jinými částmi světa anebo jednotlivé členské státy EU navzájem. Pokud jde o potřebu dalších dat, máme samozřejmě umluvu COE o prevenci a potírání potírání domácího násilí, dále máme doporučení COE, eh, máme ehm, takzvané eh, poznámky CEDAV pro členské státy a dále probíhá i ehm, ehm, další eh, průzkum AIG, o kterém pohovoří moje kolegyně. Pokud jde o samotný průzkum, FRA, průzkum FRA eh, o násilí na ženách. Hlavním cílem je dát k dispozici eh, spolehlivá a srovnatelná data o zkušenostech žen, pokud jde o násilí. Je to poprvé, co tento průzkum pokrývá celé území EU. FRAS provedla tento průzkum na základě správní eh, rady. Obvykle Eh, naše eh, průzkumy se vyvíjí eh, velmi dlouho a připravují se dlouho a trvá dlouho, než přinesou určité výsledky. Používáme velmi komplikované nástroje, takže projekty se vyvíjí během několika let. Toto jsou data ale s politickou vyožitelností, tak, aby ehm, mohly být přijaty politické závěry na celoevropské úrovni. My v tomto ohledu máme zkušenosti s rozsáhlými průzkumy, tím ne myslím eh, dotazníky rozesílané odborníkům, ale jde skutečně o pohovory eh, se ženami eh, v praxi. Ehm, například jsme provedli průzkumy ehm, za účasti 20 tisíců respondentů a v tomto případě průzkumu o násilí na ženách tento průzkum probíhá v této chvíli. Ehm, časový harmonogram tohoto průzkumu. První žádost o, nebo zadání pochází z roku 2009. Tehdy jsme v roce 2010 a 2011 provedli takzvaný, takzvanou pro, předběžnou studii studií šlo o kognitivní pohovory a e, se ženami, které byly e, obětmi a také, které nebyly obětmi, tak e, abychom získali data. Dále stále ještě probíhá sběr dat a včetně Chorvatska a dále analýza a Zveřejnění výsledků se očekává v roce 2013. Tolik teda časový horizont Jedná se o 27 eh, členských států a Chorvatsko, které se účastní. Celkem provádíme rozhovory se 40 tisící eh, ženami eh, nebo respondentkami na tomto území. Máme skutečně mnoho tazatelů, kteří jsou do toho zapojeni. zapojeni. Nyní několik slov o struktuře toho průzkumu ten průzkum eh, je založený na eh, nahodilém a pravděpodobném vzorku eh, žen. Nenavštěvujeme pouze nevládní organizace nebo centra na pomoc ženám. Skutečně vyhledáváme ženy mezi populací, abychom získali jejich názory a jejich zkušenosti. Hovoříme se ženami ve věku 18 let a více Sledujeme různé charakteristiky respondentů, takže teda například se řídíme věkem, vzděláním, zaměstnáním, etnicitou, etnickým původem a tak dále. Eh, my z každé domácnosti vedeme rozhovor s jednou osobou a nebo provádíme také pohovory tváří, z tváře tváři v tvář a průběžné trvání nebo průměrné trvání interview je 50 e, minut. Někdy e, může být i delší e, v případě velmi bohatých zkušeností žen a už jsme zaznamenali i rozhovory dlouhé hodinu a půl. Dále ty rozhovory se provádějí na základě standardizovaných dotazníků, které jsou přeložené a mohou být použity lhuty ve všech členských eh, států. A eh, naše tazatelky eh, prošly specializovaným výcvikem nebo školením. Ten dotazník jako takový je velmi ehm, rozsáhlý a ten průzkum se týká fyzického, sexuálního i ehm, duševního násilí ehm, a obsahuje nebo zahrnuje nové nebo nově uznané formy násilí, včetně stalkingu, obtěžování nebo nových technologií, to znamená obtěžování prostřednictvím e-mailů nebo SMS zpráv a tak dále. Dále zkoumáme násilí páchané partnery i nepartnery. E, to znamená, že máme tím pádem náhled do e, intimních partnerských vztahů, ale i do vztahů s nepartnery, například s kolegy nebo nadřízenými. A mm, e, tážeme se skutečně na podrobnosti násilí v domácnosti i na pracovišti a jinde. Ptáme se žen na podrobné zkušenosti, ale také se eh, ptáme na jejich právní povědomí a informovanost o eh, disponibilních službách. Dále eh, zkoumáme i situaci v dětství. Zda, to znamená, že se tážeme žen nebo žádáme je, aby si vzpomněli na to, co se dělo během jejich dětství. Zdali i jako děti byly obětmi na násilí. A také zkoumáme, zdali byly obětmi eh, násilí ehm, někdy během eh, jejich života, kdykoliv během života, anebo v posledních 12 měsících. A také zkoumáme eh, zkušenosti opakované viktimizace. To znamená, zdali zakoušejí násilí nejenom eh, jednorázově, ale i opakovaně, což je také důležitý faktor. Jako příklad toho, co také zkoumáme, jsou důsledky eh, násilí. To znamená, ptáme se, jaké důsledky to násilí mělo. Jestli došlo ke zranění, jestli museli být ženy práce neschopné, jestli se mohli nebo nemohli starat o děti a tak dále. Důsledku násilí také zkoumáme, zdali ženy byly spokojeny s eh, pomocí, které se jim dostalo v případě případě, že se obrátili eh, na nějakou instituci o pomoc eh, a také zkoumáme, eh, zdali se mm, ženy obrátili nebo nebo obrátili o pomoc, důvody, proč nahlásili ten čin policii nebo mm, jestli ho nenahlásili a proč. A také zkoumáme, na jaké nevládní organizace se obrátili případně. Tolik v kostce. Dá se říci, že tento průzkum tomuto průzkumu eh, prospěly vstupy eh, jednotlivých zainteresovaných eh, stran, například AIG, organizace, které, která nás doprovázela během provádění toho průzkumu a řada dalších odborníků, kteří nám pomáhali tento průzkum realizovat. A ještě jedna závěrečná poznámka. Samozřejmě průzkum nemůže pokrýt všechno pokud zkoumáte eh, populaci žen, tak eh, eh, se nemůžete zaměřovat na všechno, například na genitální zmrzačení žen. Eh, to je velmi specifická oblast, představuje eh, specifickou formu eh, násilí. Takže takovýto obecný průzkum se nemůže zaměřit nebo nemůže pokrýt všechno. Určitě ale může poskytnout míru výskytu a míru prevalence tohoto trestného činu nebo násilí. Jeden z příkladů je jedna zpráva, kterou jsme zpracovali. Jde o náklady, eh, které eh, spáchané násilí eh, na ženách pro společnost způsobí z hlediska dní, které jsou ženy mimo pracovní dobu, respektive pracoviště z hlediska lékařské péče a tak dále. takže se můžeme v těch závěrech eh, zaměřit na eh, různá hlediska. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, Mrs. Goody. Velice vám děkuji, paní Goody. A nyní dávám slovo paní Rengert, prosím. Pane předsedo, velice vám děkuji za to, že zde mohu vystoupit jménem Evropského eh, výboru pro rovnost eh, mezi ženami a muži a také děkuji za prezentaci FRA. Já bych chtěla hovořit eh, o činnosti kterou dělá FRA a já bych se chtěla velice stručně v rámci stanoveného času zaměřit na několik dalších studií, které dělá Evropský institut pro rovnost mezi muži a ženami v oblasti násilí. Za prvé zde vidíte seznam těch studií. Já je jenom krátce uvedu a První část se týká studií podpory obětem v kontextu eh, sledování implementace pekingské eh, platformy a vím, že jste nedávno obdrželi eh, zprávu ohledně změn klimatu za dánského předsednictví a naše předchozí zpráva se týkala slučitelnosti profesionálního a eh, rodinného života. Bylo to realizováno za polského předsednictví a nyní chceme podpořit kyperské předsednictví, které se rozhodlo monitorovat eh, realizaci Bekin pekingské eh, platformy eh, podpora obětí eh, na silí páchaném na ženách a my chceme předložit indik přehled indikátorů obětí a také pod indikátory a v současnosti vlastně sledujeme pokrok, kterého eh, dosažujeme v oblasti obou eh, služeb, eh, to znamená podpora obětí domácího násilí naše podpora má se zaměřit na zjišťování osvědčených postupů, pod potvory, obětí a další studie se týká e, e, týká databáze zdrojů e, sexuálního násilí. Také se to týká ženské obřízky. Je to studie první studie tohoto typu v Evropě, také se snaží zjistit, jaká je situace eh, v 27 členských států EU a v eh, Chorvatsku. A také se snažíme uskutečnit studii o eh, prevalenci centrového násilí a to a hlavním cílem této studie, abychom podpořili keperské předsednictví, je zaměřit se na služby, na podporu eh, dětí a žen obětí domácího násilí. My chceme provést určitý eh, přeskum nebo přehled různých studií v Evropě, které se týkají eh, výskytu násilí. A jak již bylo řečeno, tyto studie mají své omezení z hlediska srovnatelnosti, ale chceme ukázat, co již bylo uskutečněno a udělat takovýto eh, přehled, eh, jaká státní opatření v EU existují pro eliminaci domácího eh, násilí v 27 členských státech v Chorvatsku. A dále chceme sbírat primární údaje o rozsahu, počtu skutečných skutečném využití a kvality těch podpůrných služeb. Chtěli bychom eh, vlastně kriticky od zmapovat tu typologii s využitím určitých indikátorů eh, podle rozhodnutí Rady z roku 2002, protože potřeby podpory se mění, jak ukazuje realita. Nyní jsou k dispozici nové typy služeb. Jsou to služby, které byly schváleny před deseti lety v roce 2002 a ty již nejsou tak relevantní, protože se situace změnila. Chtěli bychom se kriticky vyjádřit eh, k těmto službám a ukázat jasný obrázek současných potřeb žen, které se staly oběťmi domácího násilí. A dále se chceme v rámci těchto studií zaměřit nejenom z kvantitativního, ale i z kvalitativního hlediska na eh, koordinaci eh, systému eh, pod podpory eh, ze strany veřejnosti eh, žen obětí domácího násilí. Budeme se zabývat tím osvědčeným postupem, který jsme použili u předchozích zpráv. E, chceme upozornit členské státy nejenom na toto téma jako takové, ale také na kvalitu údajů, na nedostatky v údajích a chceme také e, předložit e, určitá doporučení, jak zlepšit získávání údajů a dále se chceme zaměřit na shromažďování nástrojů, opatření a osvědčených právních eh, postupů v této oblasti. Po dlouhých eh, a hlubokých konzultacích členskými státy jsme dospěli k názoru, že eh, tato zpráva eh, pro předsednictví by mohla být užitečnější a, a více relevantnější, když se zaměříme na eh, praktická rozhodnutí a aktivity ze strany členských států a můžeme takto zviditelnit osvědčené postupy. Chceme zdůraznit tento širší přístup eh, v této oblasti, takzvané oblasti předsednictví až tedy dojde k realizaci. Bude to první zpráva tohoto typu, která bude vycházet z toho širšího přístupu k této otázce. Tedy O tom jsem si již už zmiňovala a ráda bych se nyní zaměřila na studii, která vlastně již byla skončena a nyní se nacházíme ve fázi zpracovávání údajů. Nebyla to příliš rozsáhlá studie svým rozsahem. Shromažďovali jsme údaje o sexuálním násilí páchaným na ženách ze zdrojů, které byly k dispozici ze strany institucí objevily se zde určité typy násilí, které jsou velice různorodé. Je to nesmírně citlivá otázka a e, bližší údaje nejsou k dispozici. Chtěli jsme e, se e, identifikovat a učinit takový přehled údajů, informací a o zdrojích eh, o sexuálním násilí páchaném eh, na ženách. Rozsah studie, jak vidíte, eh, bylo definování sexuálního násilí. Velice si vážíme příspěvku Evropské ženské lobby. To nám pomohlo popsat ten rozsah a ty zdroje budou k dispozici v databázi a e, tato databáze bude velice brzy zpřístupněna veřejnosti. Jak jsem již říkala, tato databáze umožní e, získat přehled, které instituce působí v této oblasti, jaká literatura je e, k dispozici, jaké tu jsou možnosti metod spolupráce s obětmi sexuálního násilí. Já to vysvětluji velice rychle, omlouvám se. A dále ženská obřízka, to je v podstatě eh, eh, předmětem prvé studie v Evropě, která byla uskutečněna na toto téma na základě paní komisařky Redinkové eh, byla vypracována tato zpráva a hlavním cílem této studie je podpořit eh, budoucí eh, boj proti tomuto typu násilí na ženách prostřednictvím získávání údajů o ženské obřízce v 27 členských státech EU a v Chorvatsku. Zde vidíte, že v rámci této studie eh, budeme mapovat stávající informace a údaje o ženské obřízce, včetně výskytu eh, používané politice, právním rámci, eh, o aktérech, o metodách a nástrojích v Evropské unii a v Chorvatsku a eh, o tom, jaké jsou eventuální trendy v budoucnosti. Chceme také identifikovat nedostatky ve sběru údajů, a doporučit e, způsoby, jak získávat e, lépe tyto údaje. A dále je ještě jedna iniciativa, která velice dobře doplňuje tuto studii, která e, bude prezentována v červnu, týká se administrativních údajů, jsou to tedy eh, jiné eh, zdroje informací o násilí podle pohlaví a má poskytovat přehled o typech a metodách sběru eh, administrativních údajů správní administrativní údaje neodrážejí dost dobře e, e, skutečně e, typy násilí podle pohlaví z různých důvodů, protože sběr údajů v této oblasti nevede k synchronizovanému zhromažďování údajů a neodráží dost dobře plný rozsah celého problému. Chtěli bychom upozornit na tento problém a také chceme posoudit proveditelnost sběru srovnatelných údajů v této oblasti na evropské úrovni a statistický potenciál těchto správních zdrojů násilí i e, páchané na ženách anebo e, podle pohlaví se musí stát velice důležitou součástí e, indexu rovnosti pohlaví. Já jsem zde uvedla několik údajů o hlavním cílu tohoto indexu. Násilí bude jednou z oblastí, toto je pouze návrh, takže prosím, berte to opravdu jenom jako návrh, eh, protože se na něm stále ještě pracuje a odráží tu hlavní koncepci, ten hlavní rámec indexu. A vidíte, že násilí je jednou eh, součástí v důsledku omezeného množství údajů a i také omezených eh, zdrojů o údajích o násilí, tak eh, to nebude eh, rovnocená oblast jako ostatní, ale přemýšlíme o možnostech, jak tedy řešit problémy násilí, eh, protože se to různým způsobem dotýká žen a mužů v zaměstnanosti nebo v institucích, kde lidé činí důležitá rozhodnutí. Je to trochu jiný problém, proto v současnosti diskutujeme o tom, jak k tomu přistupovat, ale naším cílem je, abychom alespoň eh, zohlednili, že je to velice důležitá eh, součást rovností mezi muži a ženami a eh, údaje mohou být velice důležité a relevantní. Takže Tolik má e, stručná prezentace a s radostí uvítám vaše otázky. Děkuji vám. Tak så eh, Děkuji vám. Děkujeme velice oběma řečnicím za prezentace. Myslím, že je velmi pozitivní, že jste se mohli dostavit na naše dnešní zasedání a pohovořit o vašich činnostech. Nyní zahajuji debatu. Mohou se vyjádřit eh, členové, nejprve paní Češkova. Eh, vážený pane předsedo, děkuji za udělení slova. Byť jsem přišla pozdě a za to se velmi omlouvám, protože bohužel tady probíhají velmi často dva výbory současně. Ale eh, to, eh, čemu já se věnuji a věnuji se tomu i na půdě České republiky, což je tedy stát, odkud pocházím, tak je přesně tato problematika. Měla jsem ještě možnost zachytit alespoň část vaší řeči eh, na internetu. Děkuji za ní, protože se domnívám, že ta problematika domácího násilí je věc, která je pořád potřeba řešit, je pořád potřeba o ní mluvit stále dokola a dokola, protože už je následně potřeba s tím i něco učinit, i když všechny kroky jsou pouze pomalé a postupné. Eh, chci se zeptat konkrétně na jednu věc. Eh, Zdá váš institut spolupracuje s neziskovými organizacemi v jednotlivých členských státech jakým způsobem eventuálně spolupracuje, protože já jsem měla eh, možnost, nebo respektive jsem pořádala na podzim minulého roku akci, kde se účastnilo několik eh, občanských združení eh, v České republice, které se zaobírají výhradně touto problematikou. Zaobírají se i tím, že poskytují azylové bydlení pro samozřejmě většinou ženy matky s malými dětmi, jelikož to jsou největší oběti tohoto násilí. A e, podle toho, co já jsem vyslechla, tak e, jejich problém je ten, že zaprvé samozřejmě jako všechny tyto instituce nebo respektive všechny eh, tato združení se potýkají s nedostatkem finančních prostředků, ale zároveň eh, se potýkají i s eh, určitou ochranou typu, hm, že azylový dům je určen zároveň i pro ženy, i pro muže, a to bezvýhradně pro toho, není určen bezvýhradně pro ty, kteří jsou obětmi domácího násilí, kteří jsou oběti. To znamená, bezvýhradně není určen pro ženy a jejich děti, které se někam snažili ukrýt. A setkala jsem se s názorem, že eh, je potřeba tedy tyto azylové domy podporovat, finančně, ale zároveň samozřejmě podporovat i Ehm, to říci, prostě formálně velmi dobře podporovat, protože je velmi důležité to, že se oběti domácího násilí potom mohou tímto způsobem někam ukrýt spolu s dětmi. A nikoliv, aby tam ten muž nadále přicházel, dokonce tam snad mohl i bydlet a ty děti si vyzvedával k pravidelnému dejme tomu o dva víkendy pobytu. To byl názor, nebo respektuji, prezentuji názor, který já jsem e, si sama udělala po e, velké diskuzi s organizacemi, které se zabývají v České republice touto problematikou. Čili moje otázka spíše zní, zda vy spolupracujete s těmito malými neziskovými organizacemi, kde by mohla být e, náprava, jakým způsobem pokračovat na této úrovni z vašeho pohledu. Děkuji. Tak. Tak för det och då går ordet till fru Parvanova. Varsågod. Dál má slovo paní Parvanova. Thank you very much. Děkuji. Já bych také chtěla poblahopřát eh, řečnici, respektive chci nejprve poděkovat za tuto iniciativu a také vám chci poblahopřát k odvaze, kterou máte při spolupráci a také v tom, že jste se sem dostavili a představili nám tuto studii. Zdá se, že existuje celá řada studií nejenom v Evropě, ale celkově ve světě. A tyto studie by nám mohly poskytnout eh, informace o kontextu, o tom, eh, jak je toto násilí celkově a jaký má dopad ve společnosti. Nicméně, když se snažíme využít to studie za účelem vytváření legislativy, a zvláště velice citlivé legislativy, jako například eh, trestně právní, tak jak se snažíme například i my v rámci našeho výboru společně s eh, druhým zpravodajem v oblasti toho balíčku pro oběti, tedy když se snažíme takto postupovat, narážíme na určitou neochotu ze strany oficiálních institucí ve všech členských státech. A první problém, který vzniká, je následující. Týká se to metodiky. Jde o metodiku, kterou používáme pro měření rozsahu eh, a dopadu tohoto násilí. Je to kompatibilní, eh, spolehlivé, nebo je to pouze emocionálně zabarvené osobami, které vypovídali? Je to také založeno na jiných zdrojích a jak můžeme zjistit eh, přesné informace? Protože bez takovéto diagnózy není možné plánovat prevenci, je velice obtížné identifikovat nedostatky v tomto systému a dále velice obtížné eh, nabídnout příslušné služby tak, aby se reagovalo na daný problém. Z toho důvodu si myslím, že je velice dobré, když se studie jako ta vaše dá nějak institucionalizovat. Musí to být oficiálně uznáno komisí a také to musí být zdrojem a referencí. Například i um, u současných údajů nebo se současnými údaji je velice obtížné dosáhnout takové studie, která by jasně nastínila, proč vůbec existuje takovéto násilí a proč to není ohlašováno. A pokud to je ohlašováno, proč jsou i nadále ženy předmětem stigmatizace nebo druhotné viktimizace, nebo proč ženy mají pocit, že ani systém, ani existující služby nejsou dostatečné. Že nejsou dostatečné k tomu, aby předcházely takovýmto problémům a také, aby je chránili. To je velice důležité, je to věc, kterou bychom chtěli vědět. Jak můžeme přizpůsobit naše služby tak, aby jim jednak neunikaly žádné prvky při ohlašování, ale také, aby nebyly diskriminační a aby nevedly k druhodným problémům. Dále v závislosti na této studii chci ještě říci, že je také důležité vědět, jaký typ školení je potřeba, jaké školení by členské státy měly zavést v rámci celého toho postupu od policie až po soudy, řízení u soudů a také pokud je o spolupráci s nevládními organizacemi. My totiž využíváme návrhu pro školení specialistů ale není nám úplně jasné, jaké školení, na koho by mělo být zaměřeno, jaký dopad by to mělo být a na co bychom se zvláště měli zaměřit. Takže nemáme přesně přehled, nevíme, jak toto školení by mělo přesně vypadat. To by nás také zajímalo. A nakonec, myslím, že by bylo zajímavé mít komparativní údaje mezi jednotlivými členskými státy – a když už mluvíme o tomto typu násilí, jedno z nejcitlivějších témat je také zhromažďování údajů, které jsou etnicky citlivé, nebo zohledňování minoritních skupin a také e, nelegální migranty. Protože v těchto konkrétních skupinách se nikdy nedovíme nebo ne, se nikdy nezjistí, není ohlášeno, co se ve skutečnosti děje. Nás by zajímalo, zda máte v plánu se i na tyto eh, skupiny zaměřit. Děkuji. Děkuji. Dále paní Papatopoulos. Ano, děkuji. Já e, na nahlížím podobně. Už mnoho let tady mluvíme o násilí a o tom, že je nutné mít k dispozici spolehlivé statistiky. Já vím, že v Radě Evropy v minulých letech došlo k stanovení některých ukazatelů, konkrétně jich sedm, a tyto ukazatele by měly vytvořit komparativní tabulku mezi jednotlivými členskými státy v oblasti násilí páchaném na ženách. My jsme nyní slyšeli, že existuje 13 ukazatelů a mě to poněkud mate. Můžete mi prosím vysvětlit, jaký je mezi tím rozdíl, mezi těmi ukazateli, o kterých jsem mluvila já, a e, tedy ukazatelích Rady Evropy a potom těmi vašimi ukazateli. To je otázka číslo jedna. A dále, pokud je o Kypr, vy jste se zmiňovala o tom, že během našeho předsednictví chcete spolupracovat s kyperským předsednictvím, tak abyste získali některé údaje, které mohou být také užitečné pro toto předsednictví. Mohla byste se k tomu vyjádřit podrobněji, protože já jsem z Kypru a vím, že celá ta vnitrostátní machinérie, mašinérie je opravdu ochotná na tomto dále pracovat, toto podporovat. My jsme totiž jedna ze zemí, která vytvořila regulaci na vnitrostátní úrovni. Týká se to domácího násilí. Jsme tedy jedna z prvních zemí v rámci Rady Evropy a v Evropě, která takto postupovala. Nicméně, vzhledem k tomu, že nepříliš vysoký počet eh, těchto obětí opravdu ohlásí tyto problémy a ohlásí viktimizaci, zhromažďování údajů je problematické právě z toho důvodu. Takže souhlasím s paní Parvanovou ale abychom mohli mít k dispozici spolehlivé statistiky, musíme pomoci ženám překonat jejich mlčení. To je opravdu něco, co se nám zatím bohužel nepodařilo dosáhnout na evropské úrovni. Takže pokud eh, ty ženy nebudeme podporovat v tom, aby šly na policii, aby ohlásili trestný čin a obvinili pachatele, pokud opravdu nedojde k tomu obvinění, v tom případě nebudeme moci žádné takové statistické údaje zhromažďovat, když ty oběti nepromluví. Já myslím, že v této oblasti musíme něco udělat. Protože kampaň Rady Evropy před několika lety byla úspěšná, opravdu se podařilo šířit povědomí o této otázce, ale bohužel se nám nepodařilo úplně odstranit překážky a nepodařilo se nám podpořit ty ženy oběti v tom, aby opravdu promluvili. Děkuji. Hned za chvíli vám předám slova, ale ještě máme dvě další otázky. První má, jako první má slovo paní Thompson. Ano, já také jsem vám chtěla poblahopřát. Blahopřeji k té skvělé práci, kterou odvádíte. Myslím, že opravdu zajímavé mít přehled o situaci ve všech členských státech, bylo by to užitečné. Já si ale kladu otázku, která se týká statistik, protože statistiky se vytváří jinak v různých členských státech a tak existují různé úrovně eh, toho, jak se eh, ohlašují, ohlašuje násilí na policii a tak dále. Myslím například, že jsem viděla někde eh, statistiku o tom, že britští muži by měli být nejnásilnější v evropské 15, ale nakonec z toho vyplynulo, že je to pouze tím, že Británie má lepší statistiky než ostatní země. Takže jak zajistit, že materiál, se kterým pracujete, je opravdu dostatečný, že nám to poskytne obrázek o reálné situaci. Jak zohledníte rozdíly eh, v jednotlivých členských státech v přístupu k tomuto problému? Dále by mě zajímalo, jaké překážky existují, co brání ženám v tom, aby šly na policii a ohlásili toto násilí. Dále, jaké osvědčené postupy existují v oblasti snižování násilí. Já mám totiž pocit, že přestože Španělsko opravdu udělalo eh, hodně v této oblasti, přesto se nesnížil počet žen každoročně, které eh, jsou oběťmi násilí. A nakonec zajímalo by mne, eh, jak je to s institucemi, které pomáhají ženám. Já si myslím, že není dostatek takovýchto institucí, kam se ženy s dětmi mohou uchýlit. A nakonec jsem vás chtěla informovat o tom, že eh, u nás ve Španělsku se na ženy neklade dostatečný důraz při takovýchto problémech. Děkuji a jako poslední má slovo paní Jiménez. Ano, děkuji, dobré odpoledne. Já také jsem chtěla využít této příležitosti a poblahopřát eh, vám ke skvělé prezentaci a také k práci, kterou odvádíte. Pouze jsem chtěla říci, že na základě mé vlastní zkušenosti jako zpravodajka a také jsem stínovou zpravodajkou eh, stanoviska paní Svensnové o násilí na základě pohlaví. Na tom bylo dosaženo konsenzu v Evropském parlamentu. A také jsem byla zpravodajkou eh, u zprávy ochrany obětí a také současné zprávy, na které pracujeme paní Parvanové, která se týká práv a ochrany obětí trestné činnosti. Myslím si, že je důležité tedy podporovat eh, oběti všech typů trestných činů, zvláště násilí. Důležitá je také otázka statistik. Když se zabýváme statistikami, zdá se, že mnozí eh, se uchýlí do defenzivy a opravdu existují problémy při ohlašování a poskytování údajů. To je známý fakt. A také je fakt to, že ženy neohlašují tyto trestné činnosti, tuto trestnou činnost, protože mají obavy z toho, že se stanou obětmi druhotné viktimizace. Například ve Španělsku 90 případů vychází z iniciativy, tedy 90% těchto případů vychází z iniciativy policie a ne těch samotných žen. Důležité je tedy zaměřit se na to, jak tuto otázku regulovat a budeme také potřebovat eh, velkou podporu. Můžete se na nás spolehnout. Děkuji. Děkuji. A nyní na závěr bych ještě jednou udělil slovo našim referentkám, aby odpověděli na otázky a aby shrnuli celé téma. Děkuji vám. Udělám vše, co je v mé moci, abych zodpověděla otázky. Pokud je o první, to znamená eh, agenturu pro základní práva ta má vlastně platformu pro základní práva, kde máme víc než 300 členů v podobě teda nevládních organizací, občanských e, e, společností a tak dále. A také pokud jde o průzkum, tak e, s nimi těsně spolupracujeme eh, na průzkumech a oni nám poskytují informace například o existenci těch asilových domů v jednotlivých členských státech, protože musíme mít jistotu, že když děláme průzkum průběžný, za účasti 40 tisíců žen, tak jim musíme také dát jasnou informaci o tom těmto ženám, kde hledat pomoc v případě eh, nouze. To je součást naší práce. Takže musíme mít přehled o těchto asilových eh, domech a musíme eh, zajistit, aby ehm, se ženám dostalo pomoci. A během toho průzkumu také zjišťujeme, zdali ženy vůbec mají povědomí o existenci Eh, těch nevládních organizací a asilových domů a tak dále. Jeden z důvodů, který spočívá eh, jeden z důvodů, kdy ženy nemají povědomí o eh, existenci těchto institucí, spočívá v nedostatku financí a propagaci eh, těch eh, asilových domů, osvětové činnosti. Ale my se snažíme právě během toho průzkumu šířit informace a a doufáme, že výsledky eh, průzkumu pak budou moci i ty nevládní organizace zužitkovat, že se stanou našimi partnery při řešení praktických problémů. Další eh, bod. V Evropské unii probíhá mnoho průzkumu a také na světě vůbec. Paní Parvanová to uvedla, myslím, ehm, ehm, že když se snažíme ty průzkumy využít při tvorbě legislativy, tak eh, jsme často vystaveni eh, kritice. Já myslím, že musíme jednoznačně rozlišovat mezi administrativními statistikami a statistikami trestně právními. Stávající údaje ze zdrojů policie a tak dále budou vždy jiná jiná z důvodu teda jiné povahy trestního práva když eh, eh, provádíte eh, průzkum o kriminalitě, tak využíváte ze stejných metod, využíváte stejný dotazník přeložený do jazyku členských zemí. Takže můžete vytvořit komparativní obrázek, který můžete vlastně konfrontovat s oficiálními statistikami trestního soudnictví. Jestliže Spojené království eh, ve své statistice vykazuje vysokou úroveň násilí páchaném na ženám, ta, ženách, tak to je eh, možná tím, že eh, ženy jsou ochotnější to oznamovat a mm, policie je v tom podporuje. Takže můžeme říci, že oficiální statistiky, které zkoumá EIG, jsou vždy eh, podkladem pro eh, komparaci. A to se týká všech oblastí průzkumu. My těsně spolupracujeme také s Eurostatem, abychom, mm, eh, a to se dvěmi Eh, expertními skupinami v rámci Eurostatu, tak abychom zajistili, že i budoucí průzkumy o bezpečnosti v Evropě budou zahrnovat i otázku násilí na ženách, eh, což tam není ještě zcela eh, pokryto. Jde o to, teda, abychom měli eh, robustní metodologii eh, vytváření eh, vzorků a máme také skupinu dobrých expertů, kteří s námi spolupracují a pomáhají nám. Pokud jde o výcvik a školení, výsledky průzkumu hodláme využít také pro školení, eh, například v oblasti policejní činnosti nebo v oblasti zaměstnosti. Eh, agentura pro základní práva již zveřejnila zprávy na základě eh, průzkumu. My jsme například měli průzkum Eh, kde jsme eh, vedli pohovory s asi 23 tisíci eh, imigrantů, imigrantek. Bylo to poté použito policejními orgány, zejména pro školení policistů za tímto účelem ale samozřejmě potřebujeme spolupracovat se zainteresovanými stranami přímo e, v terénu. A nakonec, pokud jde o etnický choulostivá data a ilegální migranty, ten e, průzkum obsahuje také údaje o identitě, respektive etnickém původu e, lidí, které přiznají a také o jejich případné teda, imigraci being thrown out of the country. Ovšem eh, neskoumáme, zdali, jaký je jejich status, zdali pobývají v zemích legálně či nelegálně, protože eh, pokud by přiznali, že eh, jsou ilegální, tak by mohli být vyhoštěni ze země. V minulosti jsme také prováděli eh, průzkumy s domácími eh, pracovníky, kteří, eh, o kterých se vědělo, že, jsou, že pobývají v Evropě nelegálně. Pokud jde o indikátory, tak agentura základních práv také pracuje na vývoji ukazatelů. V tomto ohledu spolupracujeme s OSN, které eh, má velmi dobře zpracované ukazatele, ale také z EU. A tyto ukazatele uplatňujeme v mnoha oblastech, například v oblasti ochrany dat, azylu a tak dále. Děkuji. Já se pokusím krátce zareagovat na vaše otázky. V prvé řadě bych chtěla říci, ano, a to opravdu ano, my spolupracujeme s různými zúčastněnými stranami a je tu několik způsobů naší spolupráce. V prvé řadě v rámci té studie o podpoře eh, obětí byly eh, neziskové organizace do toho zapojeny. Já jsem neměla příležitost hovořit o metodologii. Eh, my jsme získávali údaje od neziskových organizací a již jste se o tom zmiňovali je tu eh, Evropská ženská lobby a další organizace, členské organizace eh, na eh, úrovni jednotlivých členských států, s nimi spolupracujeme a dále náš institut nedávno dokončil rozsáhlý eh, problém mapování zúčastněných stran. Máme 50 tisíc informací a tyto databáze se budou eh, používat pro vytváření databáze pro výměnu informací, eh, když eh, někdo hledá partnery pro uskutečňování různých projektů a tak dále a tak dále platforma bude využívána pro velice různé e, účely, protože mandátem našeho institutu je vytvářet takovou síť e, pro e, rovnoprávnost. Proto do toho zapojujeme strany z různých členských států a nevládní organizace jsou vlastně takovými multiplikátory naší činnosti, protože nám pomáhají šířit naše informace, změny směrem ke konečným uživatelům. Co se týče srovnatelnosti údajů, eh, tak eh, snad řeknu několik slov o metodologii eh, studie o podpoře obětí, kterou jsme uskutečnili. V každé zemi získáváme informace od akademických eh, a vládních eh, stran. Eh, jsou to takové informace o službách v dané zemi. Je to 13 typů služeb a nakonec se zaměříme na ty obecné a specializované služby. Těmi specializovanými myslíme služby, které mají eh, specializované znalosti, jak eh, spolupracovat se ženami. To znamená, že rozlišujeme mezi těmito typy služeb a proč eh, chceme zjistit, zda je to relativně relevantní pro kvalitu služeb a také se zaměříme na to, abychom nezjistili jenom počet disponibilních služeb, ale abychom také posoudili kvalitu poskytovaných služeb a chtěli bychom zkoumat, jaké jsou překážky, jaké jsou důvody, proč ženy nevyužívají těchto služeb, jaké jsou e, problémy, proč e, e, se neobracejí na policii ani na zdravotnictví elektronická zařízení. Na to se chceme velice zaměřit a e, my shromažďujeme e, informace o nástrojích a osvědčených e, postupech. Osvědčené postupy, jak v rámci institucí přistupovat k obětům tém násilí, aby to bylo patrné, abychom jednali s obět dětmi a viděli, jak je možné jim pomoci. Primární data budou srovnatelná, ty budeme moci porovnávat. Pro tuto zprávu pro předsednictví používáme stejnou metodologii ve všech státech. A právě usilujeme o srovnatelnost získávaných údajů. A co se týče otázky, jaký je rozdíl mezi sedmi a e, patnácti ukazateli u podpory obětí máme těch 13 e, ukazatelů. A také bych ještě ráda řekla několik slov o etnických menšinách nebo o kulturních skupinách. Jeden z e, těch podukazatelů učitelů se týká zvláště zranitelných skupin. U těchto skupin myslíme etnické, ale i kulturní skupiny, například romské ženy, které jsou v některých zemích jenom kulturní skupiny, ne etnické a e, nebo Eh, ostatní typy zvláště zranitelných skupin. Chtěli bychom zjistit, zda tu jsou specializované služby pro takovéto eh, zvláště zranitelné skupiny. A dále zaměření na eh, chráněné bydlení ve vztahu k pachatelům násilí. Stále více hovoříme o ochranných opatřeních, jak zajistíme, aby se eh, pachatel eh, nedostal k těmto ženám. My chceme zviditelnit tento problém. Jistě chráněné bydlení nebo asilové bydlení je důležité, ale to není řešením problému. To musíme zcela jasně ukázat. Musíme se zaměřit eh, na zabránění přístupu pachatele. A by eh, se ženy nestávaly svědky té druhé viktimizace. Eh, to je tedy nesmírně důležité, eh, tedy zviditelnit tento problém. Děkuji vám. Zase přejdu do švédštiny. Velice vám děkuji. Chtěl bych poděkovat oběma eh, řečnicím za jejich návštěvu a za to, že nás informovali o své práci. Člověk si může udělat takový obrázek, že je to poněkud suchopáná práce, když se zabývá různými statistickými údaji, ale eh, můžeme eh, to hodnotit různým způsobem. Tato práce je pro nás eh, velice cená. Je třeba získat kvantifikovatelné údaje, protože potom je možné učinit něco proti násilí a vaše práce bude východiskem pro nás nás. Vy se tedy zabýváte teorií a my se můžeme potom snažit na to navázat praktickou prací. Proto je vaše práce pro nás tak důležitá a o to více vám děkujeme za dnešní účast. A nyní můžeme tedy uzavřít tento bod a přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to bod 5, který se týká programu Evropské unie pro sociální změny a inovace. Nejprve dávám slovo paní navrhovatelce. Prosím, paní Matera. Děkuji vám. Já jsem se podívala na návrh Rady a parlamentu vytvořit program pro sociální změny a inovace a mám pocit, že e, zde chybí aspekty podle různých e, pohlaví a o rovném postavení se zde už vůbec nehovoří. V tomto programu jde ale o jeden ze zásadních cílů, tedy o posílení zaměstnanosti žen a o zlepšení pracovních podmínek právě pro ženy. A to celé by mělo být samozřejmě slučitelné s rodinným životem. E, z tohoto pohledu jsem tedy vypracovala stanovisko k textu. Tento program by měl přispět k uskutečňování strategie Evropa 2020. Je třeba zajistit příslušné prostředky, abychom dosáhli těchto evropských cílů a k tomu patří také e, podpora zaměstnanosti zaručení sociální ochrany určitých pracovních podmínek a boj proti sociálnímu vyloučení a boj proti chudobě. To jsou všechno aspekty, na které je třeba se podívat také z hlediska pohlaví a proto jsem e, podala také vysvětlení k pozměňovacím návrhům a nesmírně mě zajímají příspěvky e, našich kolegů, abychom text ještě vylepšili. Pozměňovací návrh jedna se týká zaměstnatelů e, žen jakožto podnikatelek, protože pouze jedna žena z deseti v Evropě podniká. To je tedy velký rozdíl oproti situaci mezi muži, kdy eh, jeden ze čtyř mužů podniká. K tomu je třeba zlepšit program eh, mikrofinancování a pozměňovací návrh 5, který se týká podpory pracovních příležitostí, které eh, skýtají ženám možnost vyváženého přístupu k profesnímu a rodinnému životu. Dále financování cílů tohoto programu. K tomu jsem předložila pozměňovací návrh číslo 8, protože to je přístup orientovaný na rovnost pohlaví. Eh, jde o to, abychom v eh, světě práce bojovali proti diskriminaci žen. Dále článek 6, odstavec 4 ten se týká přímých opatření na podporu mobility žen v Evropské unii. Je to velice podstatný bod, o kterém se stále eh, znovu hovořilo v uplynulých měsících a který eh, vychází z toho, že žena musí hrát důležitou roli eh, v na trhu práce nejenom, abychom překonali hospodářskou a finanční krizi v Evropě, ale abychom zlepšili také zaměstnanost. Jsem přesvědčena o strategické roli v budoucí Evropské unii. Pozměňovací návrh 10 jsem ještě trochu pozměnila a zaměřila jsem se na specifickou skupinu zaměstnanců a zejména na rodiče, samoživitele a především na ženy, které pracují na zkrácený úvazek, aby mohly pečovat o nějakou blízkou osobu, která je například eh, nemocná. A pozměňovací návrh 18, který se týká eh, slučitelnosti těchto návrhů s ostatními a proto jsem eh, předložila pozměňovací návrh 11 pro uh, mužů a žen u různých eh, programů Evropské unie, ať se týká eh, výzkumu, inovací, vzdělávání, podnikání. Obecně tady mi jde o přístup, který vychází z rovnosti mužů a žen. Jde mi tedy o tento přístup v, u celého programu. To bychom měli každé dva roky zkoumat. Takový byl návrh komise a to se týká parlamentu a rady. Proto v pozměňovacím návrhu 12 je uvedeno, že bychom měli věnovat větší pozornost rovnosti pohlaví, gender mainstreaming v, a to zejména otázky nediskriminace. Je to stanovisko, proto se mi nepodařilo předkládat dlouhé pozměňovací návrhy. Respektovala jsem eh, pravidla, ale jsem přesvědčena o tom, že eh, kolegyně a kolegové jistě ještě něco doplní, že budou mít eh, určité návrhy, jak bychom mohli ještě lépe propracovat tento návrh. Jde zejména o sociální změny a inovace v souvislosti s touto e, situací, proto bychom se na to měli zaměřit. Děkuji. Eh, Nyní zahajuji diskuzi. Paní Suva. Ano, děkuji. Děkuji vám za prezentaci tohoto dokumentu. Chceme říci, že toto je důležitý program, zvláště v současném kontextu. Vzhledem k existující ekonomické a sociální krizi budou ženy postiženy více, pokud je jejich pracovní místa, zaměstnanost obecně, budou více vystaveni změnám než muži. Jejich mzdy se například také snižují, dále dojde k nárůstu nejistých pracovních míst. Ženy velice často pracují v těchto odvětvích a také se vlastně bude zvyšovat celkově nezaměstnanost. V tomto kontextu se domníváme, že toto je velice důležitá otázka, je velmi důležité vytvářet nová pracovní místa a také poskytovat mikrokredity. Pokud jde o zpravodaje výboru ITRE, my si myslíme, že pokud jde o mikrofinancování. Tento aspekt by měl být podpořen, mělo by to být důležitější než ty části Progress a EURES. Ostatní um, osy jsou také důležité, ale to mikrofinancování podle našeho názoru je nejdůležitější. Může to mít největší praktický dopad. Například tím, že bude vytvářet nová pracovní místa. Takže obecně řečeno souhlasím s obsahem tohoto návrhu stanoviska. A chtěli bychom říci, že budeme předkládat pozměňovací návrhy. Bude se to týkat eh, genderové rovnováhy, to všechno tam musí být eh, opravdu viditelné. Také musíme zdůraznit vytváření nových pracovních míst v sociální ekonomice v terciárním sektoru. Sem spadají například družstva, vzájemné společnosti a tak dále. Ty podle našeho názoru představují vhodná řešení, pokud je o vytváření nových pracovních míst. Také se tam rozděluje zisk tak, že z toho mají, eh, nebo že toho mohou využívat všichni členové družstev a jiných společností v sociálním sektoru. Děkuji, dále má slovo paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za vysvětlení, které nám bylo poskytnuto. Za prvé chci říci, že návrh nařízení, který předložila komise, v podstatě mluví o tom, že by měla být eh, poskytována podpora v rámci programů a zároveň se tam zmiňuje progres, EURES a mikrofinancování, tyto tři osy. Kromě toho se tam píše, že se musíme zaměřit na dva aspekty. Podpora genderové rovnováhy se tam ovšem zmiňuje pouze obecně, není to tam eh, nikdy definováno v článcích, jak chce komise konkrétně postupovat, co komise navrhuje. Jak chce komise zajistit, že tato kritéria opravdu budou implementována? My si myslíme, že tento aspekt zde úplně chybí. Přestože je to jeden z hlavních cílů. Z toho důvodu chci zmínit, že podporujeme vaše pozměňovací návrhy, ale myslíme si, že bychom měli jít ještě dále. Jménem, eh, názvem této iniciativy je sociální změny a inovace. A my tedy musíme jít ještě dále, musíme opravdu mít takové pozměňovací návrhy, které zajistí, že ženy budou zapojeny do pracovního trhu, že zajistíme rovnováhu, protože ta také souvisí se sociálními změnami a inovacemi. Musíme také zajistit, že se nám podaří překonat ekonomickou krizi. Z toho důvodu musíme zajistit, že evropské ženy budou lépe kvalifikovány, lépe vyškoleny a že budou schopny dosahovat lepších výsledků v různých organizacích. Ať už jsou eh, to obchody, obchodování, kde působí spíše muži nebo jiné typy organizací. Z toho důvodu budeme také my předkládat pozměňovací návrhy, kde se budeme snažit zdůraznit tento aspekt. Také budeme usilovat o to, aby tato zpráva byla konsistentní se svým názvem. Jsme přesvědčeni o tom, že bychom měli totiž mnohem dále. Měli bychom více přispívat k rovnováze, k rovnému zacházení mezi ženami, s ženami a muži. V rámci sociálních změn musíme zase zajistit, že budeme mít takové opatření, které nám umožní překonat krizi. A ženy jsou v, tom, v této souvislosti klíčovým faktorem. Děkuji. Děkuji. Nevidím už nikoho dalšího, kdo by se hlásil o slovo. Mezi členy, možná se tedy komise také vyjádří. Obracím se na komisi. Ne, dobře. V tom případě tedy předávám slovo zpět paní Matera, aby se mohla vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Nevím, co dalšího bych dodala k prezentaci, kterou jsem měla před chvílí. Chtěla bych poprosit kolegy, aby přikládali význam tomuto stanovisku. Mě také překvapilo, že název tohoto eh, dokumentu je trochu jiný než obsah. Je pravda, že název sociální změny a inovace je úplně jiný. My musíme opravdu usilovat um, o dosažení cílů, které byly stanoveny. Budeme, budeme čekat na vaše pozměňovací návrhy. Chci jenom říci, že toto téma má strategický význam v současné chvíli a také to bude velice důležité pro další ekonomický rozvoj Unie. Ano, děkuji. Chtěl bych oznámit, že 2. května vyprší lhůta pro, eh, pos, pro předkládání pozměňovacích návrhů v 5 hodin a my potom budeme hlasovat eh, o tomto dokumentu 30. května. Výbor EMPL bude hlasovat 31. května a potom se dokument dostane na plenární zasedání, kde se bude hlasovat 2. července. Tím končíme bod 5 a dostáváme se k bodu 6 na pořadu jednání. Evropský sociální fond a zrušení nařízení číslo 1081 z roku 2006. Původní myšlenka byla taková, že pan Čimanský promluví dnes o tomto dokumentu, ale bohužel tady není, takže bude mluvit místo něj pan Blosovič, prosím. Děkuji. Pane předsedo, vážené dámy a pánové. Jak pan předseda správně říkal, pan Čimaňský tady není, nemohl se dostavit a omlouvá se za to není přítomen z rodinných důvodů a pan Čimanský opravdu doufá, že budete zhovývaví. Pan Čimanský mě poprosil, abych stručně představil stanovisko, které on vypracoval a které se týká Evropského sociálního fondu. Pan Čimanský tvrdí, že změna tohoto dokumentu je velice významným krokem a příslušným výborem je výbor pro zaměstnanost. My bychom měli přikládat zvláštní význam Evropskému sociálnímu fondu. Je velice důležitý zvláště pro eh, východní a země východní Evropy a také střední Evropy. ESF eh, snížil sociální náklady transformace v postkomunistických zemích. Tento fond je velice důležitý pro lidský kapitál, poskytuje financování například pro školení a také eh, podporuje skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Pan Čimanský zakládá své stanovisko na tom, že musíme předcházet chudobě. V jeho pozměňovacích návrzích pan Čimanský vyzývá k zvláštní podpoře pro ženy, vzhledem k tomu, že se nachází v obtížné pozici na pracovním trhu, více jim totiž hrozí chudoba. V návrhu doporučení pan Čimanský také žádá o zvláštní podporu matkám samoživitelkám, tak, aby mohly lépe sloučit jejich profesní a rodinný život. Dále pan Čimanský žádá o větší flexibilitu v nařízení, tak, aby členské státy měly větší rozhodovací pravomoci zvláště pokud je o to, jaké skupiny příjemců by měly být podporovány více, jaké skupiny by měly být podporovány méně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A tím mohu zahájit diskusi k tomuto tématu. Paní Hemenes, prosím, máte slovo. Chtěla mm, eh, bych promluvit eh, jménem paní Záborské, která není přítomná, ale svěřila mi otázku, kterou mm, bych chtěla položit na toto téma. Jednak chce poblahopřát mm, panu Žimanskému eh, nebo Čimanskému za práci v níž se zaměřil na nejzranitelnější skupiny ve společnosti, to znamená eh, ženy, eh, rodiče samoživitelé, a mm, e, lidé na osoby, kteří, e, které jsou ohroženy e, sociálním vyloučením. My víme, že ženy představují největší skupinu, které čelí nebezpečí chudoby a sociálního vyloučení. Sdílím názor pana Čimanského, že by mělo být odpovědností každého členského státu definovat marginalizované společenské skupiny Eh, zejména eh, když srovnáváme eh, sociální situaci ve všech nebo v jednotlivých členských zemích. Tady je zapotřebí identifikovat potenciální příjemce pomoci v jednotlivých členských eh, zemích. Jsem eh, také ráda, že bylo poukázáno na to, že pokud jde o rovnost mužů a žen, musíme jasně vidět eh, rozdíly mezi soukromým a rodinným životem péče o děti a rodinu se stala jakýmsi diskriminačním faktorem eh, v rámci pracovní kariéry. A tady bychom měli využít Evropského sociálního fondu, abychom ehm, bojovali proti tomuto druhu diskriminace. Měli bychom se obávat ehm, toho použít. Děkuji, paní Hannibal. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych doplnit několika poznámkami to, co bylo řečeno. My budeme dnes ještě diskutovat i o rozpočtu a proto bychom eh, eh, měli hovoří také o kontextu a nesmíme ztrácet zřetele to, co bychom eh, měli v rámci tohoto výboru řešit a jak eh, bojovat proti diskriminaci žen na všech úrovních. Já určitě podporuji vše, co bylo řečeno o rodičích samoživitelích a sociálním vyloučení žen. Víme, že ženy nadměrně eh, trpí chudobou a myslím, že proti tomu nadále musíme bojovat. Určitě to podporuji. Také se domnívám, že je nutno e, zajistit, jak již e, bylo řečeno, abychom využívali i jiné programy, ne nutně programy tohoto výboru, ale i jiné e, programy, které jsou k dispozici, například Evropský sociální fond. My se domníváme, že to dobře umíme ale eh, příliš se omezujeme na možnosti našeho vlastního výboru, aniž bychom dostatečně využívali jiných možností. To jsem chtěla říci. Eh, celkem za to jde o dobrou zprávu, která obsahuje několik dobrých hodnotných prvků. Děkuji vám. Eh, pane Klusoviči, chtěl byste se ještě vyjádřit? Děkuji vám, pane předsedo. Ano, chci poděkovat za tuto eh, pozitivní zpětnou eh, vazbu eh, k návrhu stanoviska mého kolegy. Ukazuje to, jak důležité jsou tyto otázky. Rovněž to mohu potvrdit jako člen rozpočtového výboru. Ano, skutečně Eh, s Evropským sociálním fondem souvisí celá řada zdrojů a sám dobře vím, eh, jak to prospělo mé eh, zemi. Já všechny vaše poznámky, připomínky postoupím dále panu Čimanskému. Určitě s tím vším bude spokojen. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám. Takže poslední den pro podávání eh, pozměňovacích návrhů je 2. května 17 hodin. Eh, hlasovat budeme 30. května a eh, výbor zaměstnanosti bude hlasovat 10. června. Tím pádem se můžeme posunout k bodu 8 našeho pořadu jednání, protože bodem 7 se budeme zabývat až zítra. Takže nyní je na řadě bod 8. Jde o výměnu názoru s panem Giovannim Lavio, zpravodajem pro rozpočet na rok 2013. Ale, jak vidím, zatím ještě nedorazil, takže navrhuji, abychom nyní věnovali čas paní Anibol, aby nás uvedla do problematiky a Mezitím možná dorazí pan Lavia, pokud souhlasíte. Ano, samozřejmě. Eh, učiním vše, co je v mých silách. Máme jistý předstih nebo náskok. Je sice obtížné se vyjádřit k věci ještě, než um, vyslechnu pana Laviu. Nicméně, um, ta hlavní potíž eh, s rozpočtem eh, letos, více než eh, v minulých letech, jsou finanční potíže, s nimiž se potýkáme v celé Evropské unii. Ve všech členských státech panuje, respektive byla přijata úsporná opatření, jsou prováděny škrty rozpočtu a v tomto světle musíme nahlížet i náš rozpočet uvědomuji si, že tady pan, panuje pocit, že eh, tento eh, rozpočet na letošní rok by neměl být eh, velmi rozsáhlý, velmi ambiciózní, ale neměli bychom přesto přece všechno ztrácet ze zřetele naše cíle, to znamená boj proti diskriminaci a prosazování rovnosti. Pokud tak učiníme, tak se dostaneme do potíží a budeme ztrácet ty hlavní pilíře nebo hodnoty, na nichž se Evropská unie zakládá ukládá, budou se nám vyprácet, to znam, vy, vytrácet. To znamená, že bychom se nadále měli pevně hlásit k těmto hodnotám a zásadám nediskriminace a rovnosti nejde ani um, tolik a není ani zapotřebí vynakládat um, peníze na nové iniciativy. Spíš se musíme eh, soustředovat na to, co máme. Například program DAFNE. Já pracuji v tomto výboru již eh, po několik let a vzpomínám si na to, že mnohokrát eh, v mnoha návrzích rozpočtu um, došlo k útokům na program DAFNE a proto bychom se měli zasadit o to, aby program DAFNE zůstal zůstal zachován a abychom eh, jej nepodkopávali. Je také důležité, abychom eh, v době ekonomické krize nezapomínali na eh, zranitelné skupiny. To jsou skupiny, které jsou vždy nejzranitelnější rozpočtovými škrty. Takže nesmíme zapomínat eh, na ně a vymlouvat se na eh, eh, rozpočtová omezení. Rovněž musíme zkoumat, jak byly ženy zasažené stávající ekonomickou a finanční krizi a musíme hledět i za hranice krize, hledat cesty k řešení. A mm, jak vybřednout e, z této krize. Samozřejmě je to velmi zneklidňující, protože mm, se respektive žijeme v době um, úspor již delší dobu, nevíme kdy a jak to skončí. Je to zneklidňující a týká se to jak e, zemí, které jsou členy eurozóny i nečleny eurozóny. Ve Velké Británii stejně tak jako ve Švédsku. My v tomto výboru bychom alespoň měli e, hovořit o tom, jak lépe chránit zranitelné e, členy Evropské unie. A nesmíme také zapomínat na strategii EU 2020, strategii růstu a pracovních míst, zaměstnosti, protože já, stejně tak jako moje skupina, socialistů a demokratů věřím, že abychom vybředli z ekonomických eh, problémů, potřebujeme eh, jak úsporná opatření, tak i prorůstová opatření. Musíme eh, více přemýšlet o mm, zaměstnání nebo zaměstnosti žen. Zaměstnanost žen činí toho času 62,1%, eh, mužů 75%. Eh, procent. A eh, také jsou rozdíly v výši mest a platů. Ženy pobírají nižší platy stále ještě. do roku 2020 bychom měli dosáhnout zaměstnanosti ve výši 75 eh, ve všech eh, skupinách, v obou skupinách mužů i žen. A skutečně je celá řada eh, rozumných ekonomických, ekonomických argumentů, které, které se přimlouvají za mm, větší zaměstnanost e, žen. A o tom bychom měli přemýšlet, jak zvýšit zaměstnanost žen, aby e, přispěli e, více k ekonomice. Myslím, že bychom také měli usilovat o pilotní projekty, Eh, které budou zaměřeny například na podporu pro rodiče samoživitele. Převážně jsou to ženy samoživitelky, aby mohly pracovat dále. Potřebujeme opatření na eh, navýšení žen i na jiném konci spektra. Mám na mysli řídící pozice. Je dobře, když eh, ženy pracují, ale musíme nadále Eh, usilovat o to, aby ženy měly zajištěný i postup kariérní, aby měly příležitost využít celého svého potenciálu. To bychom také neměli ztrácet ze zřetele v diskusi o Eh, těchto tématech. Jiný pilotní projekt by například mohl analyzovat eh, propojení mezi násilím páchanem na ženách a eh, prezentací žen v médiích. To je také důležité a myslím, že, je to, že se to zhoršuje. Je to pilotní projekt, který by hm, asi nestál mnoho finančních prostředků a může z něj vzejít řada doporučení pro budoucnost. A myslím, že stejně tak bychom eh, eh, mohli bojovat proti stereotypům, eh, pokud jde o například obětí sexuálního násilí a znásilňování a tak dále. To jsou pouze příklady Eh, nadále mm, bychom eh, měli sledovat situaci žen z hlediska jejich eh, politické účasti, to znamená účasti na politickém životě. Musíme zvýšit účast žen v politickém světě. Musíme se také dále starat o vzdělanost žen, a zvyšování jejich gramotnosti. To má také ekonomické dopady. Měli bychom eh, také eh, zkoumat otázku obchodování se ženami napříč Evropskou unii eh, z třetích zemí. Tím jsem se již zabývala a jsem tím velmi zneklidněna, protože Londýn je město, kde mnoho těchto žen, mm, které jsou obětmi obchodu, obchodování, na končí. Takže e, to jsou určité náměty a je důležité, abychom nadále e, stavěli na našich e, hodnotách na podporu žen a proti diskriminaci všeho druhu. Děkuji. Děkuji vám. Pan Hlavia se ještě nedostavil takže si uděláme krátkou dvouminutovou přestávku. Přerušíme tedy jednání, ale neodcházejte, prosím. Okay, we will uh, now... Dobře. Budeme pokračovat v jednání. Já se velice omlouvám, že jste paní Hanebal musela vystoupit ještě předtím. Chtěli jsme využít času, ale paní Hanebal můžete samozřejmě vystoupit i po eh, příspěvku pana Lavia. Takže teď máte vlastně příležitost vystoupit dvakrát, to je skvělé. Chtěl bych přivítat pana Lavia. Máte slovo. Eh, slyšel jste, že jsme změnili pořadí, že eh, vystoupila předtím paní Hannibal a nyní máte slovo vy, pane. Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že došlo k této změně, k tomuto posunu. Byl jsem totiž informován, že se máme dostavit v 16.45. Víte, že schvalování rozpočtu na rok 2013 bylo zahájeno už ve Štrasburku tím, že byly schváleny obecné pokyny pro rozpočet a potom se to předá komisi a 25. dubna komise potom eh, předloží svůj vlastní plán rozpočtu na rok 2013. Eh, dnes jsem také navštívil i další výbory a jsem eh, v kontaktu s ostatními nebo snažím se navázat kontakty s ostatními výbory Evropského parlamentu, abych s nimi hovořil o jednotlivých programech. Rozpočtový výbor je příslušným výborem, ale pokládáme tento úkol za společnou práci. Jde mi o to, abych byl v dobrém kontaktu se všemi výbory Evropského parlamentu, aby se nám takto podařilo, aby poslední rozpočet více letého eh, finančního rámce byl tedy řádně sestaven na rok 2013. Skonstatovali jsme, že byly v minulosti určité problémy se schvalováním rozpočtu. Proč? Tak eh, jednak eh, jsme uprostřed krize, která se týká států, více či méně, ale na druhé straně na eh, evropské úrovni jsme se dostali ke konci víceletého finančního rámce a je zapotřebí jednotlivé programy ukončit. V minulosti jsme měli více závazků než eh, pladeb a ve víceletém finančním eh, rámci je třeba nyní učinit více pladeb, které byly, nebyly uskutečněny, to znamená že to je celý takovýto systém. Pozítří při prezentaci plánu komise již nemůže předkládat žádný plán rozpočtu, který by eh, nezohledňoval ty nutné platby. Všichni víme, jaké to bylo v loňském roce a také se nyní snažíme eh, všechny kolegy, kolegyně informovat o tom, že komise měla velké problémy s těmi platbami. V uplynulých měsících byla situace taková, že zejména v oblasti výzkumu a regionální politiky v šlo v uplynulých měsících o 16 miliard eur a komise eh, mohla vyplatit eh, pouze 5 miliard. To tedy znamená, že těch 11 milionů, které bylo třeba vyplatit v roce 2011, eh, zaplaceno nebylo. Došlo k přenosu do roku 2012. Takže začínáme tento rok s eh, minusovou částkou, minus 11 milionů eur. A je tu riziko, že tato minusová částka ještě více poroste a bude mít dopady na rozpočtový rok 2013 v rozpočtovém výboru jsme se snažili postupovat eh, opravdu realisticky. Eh, chceme eh, budit velký dojem, vystupovat před zástupci tisku, vyhrocovat situaci. To bychom tedy neměli možnost celou záležitost dobře uzavřít. Je důležité, důležité, aby eh, rozpočet zohledňoval eh, vývoj a zejména vývoj zaměstnanosti mladých lidí. Ty obecné pokyny z toho vycházely na evropské úrovni. A jinak je tu celá řada palet celá řada, celá paleta témat, které musíme stanovit jako priority pro příští rozpočet. A proto Eh, nyní začínáme práci, začínáme tuto společnou práci a bude udělen mandát pro zahájení trialogu. Již jsem to říkal, já tu mám eh, dělat určitou propagaci, abyste se na tom podíleli, abyste upozorňovali eh, na prioritní oblasti a chtěl bych upozornit na to, že musíme Eh, nakládat opravdu odpovědně s rozpočtem. V době krize nemůžeme u některých rozpočtových liní požadovat více, pokud se nám eh, nepodaří eh, vyrovnat záporný vývoj v jiné oblasti. Musíme přistupovat k tomuto problému opravdu odpovědně. Musíme být schopni vzdát se takových projektů, které jsou méně efektivní, které dosahují menší výkonnosti, menšího účinku, a bychom navrhovali krácení prostředků takovýchto programů. Chtěli bychom, aby se do toho zapojili všichni. Proto jsem se setkal se všemi zpravodaji abychom 9. května měli možnost udělit společně tento mandát pro zahájení trialogu a abychom také rozhodli, jak eh, má vypadat další činnost. Je tedy důležité, abychom si na tomto místě připomněli jednotlivé kroky. V době krize je nedostatek prostředků, to znamená, že si nemůžeme dovolit blokovat zdroje pro některé projekty, které se nedaří realizovat. Situace je taková, že to bylo zahájeno vlastně již loňském roce, že komise eh, v červnu předložila seznam projektů, které jsou důležité pro parlamentní výbory. Komise již provedla eh, předběžné hodnocení. Proč je to důležité, pokud eh, nebude možné podle názoru komise realizovat pilotní projekty, protože rozpočet rozpočtová eh, eh, linie eh, je nepokrývá, tak to není možné, protože bychom blokovali stroje pro specifická opatření, která nebudou v praxi realizována a tak bychom tedy zablokovali využití finančních prostředků. Proto pokládáme za důležité, abychom od samého začátku předložili takovéto pilotní projekty. K tomu přistoupíme v květnu, aby rozpočtový výbor začátkem červnu mohl dát dohromady všechny tyto pilotní projekty a mohli je předat Evropské komisi, aby se komise v červenci mohla eh, zabývat jejich eh, realizovatelností. Stejně jsme postupovali i v loňském roce s DCB a jsou tedy projekty, které nebudou realizovány protože již existuje určitá rozpočtová linie a pak už to vlastně není pilotní projekt. A projekty CBA jsou například takové projekty C, které se mají zlepšit, propracovat a, a jsou pilotní projekty, které jsou podle názoru komise absolutně realizovatelné. B, tak nějak mezi. Jistě e, jsou tu možné určité změny, abychom získali projekty, které jsou realize, realizovatelné, abychom vytvořili celkové balíčky a mohli uzavřít rozpočet. Myslím, že k tomu již nemusím nic dodávat. Stanovené lhůty jsou jasné, sekretariát je zná. 25. dubna jak již bylo řečeno, to je lhůta, kdy Evropská komise bude předkládat plán rozpočtu 9. květen, setkání všech zpravodajů 4. června, možnost dát dohromady všechny pilotní projekty a potom na plenárním zasedání v červenci bude udělen eh, mandát k zahájení trialogu a potom eh, v prvním zářijovém týdnu se budou projednávat pozměňovací návrhy k rozpočtu a na plenárním zasedání v říjnu potom musíme eh, předložit své stanovisko. Budeme mít 21 eh, dní čas, aby se eh, všichni legislativci, kteří se zabývají rozpočtem, mohli dohodnout. A pokud bude všechno řádně probíhat, potom bude možné schválit ten rozpočet. Uvidíme, jak tedy budeme jinak jednat. Děkuji vám. Taková je situace. Na tomto místě bych chtěl ještě jednou udělit slovo paní Hannibal. Pokud chcete, možná, že jste se předtím nevě- nemohla věnovat všem tématům. Třeba máte připomínky. Ano, děkuji. Je mi líto, že jsme se částečně zmeškali, ale nyní budeme tedy postupovat tak, že si projdeme hlavní věci, o které my usilujeme. Jedna z hlavních záležitostí, která podle našeho názoru by měla být prioritou, je zaměstnanost žen. Ta zaměstnanost je stále výrazně nižší než u mužů. A pokud se máme alespoň přiblížit dosažení cílu 2020, v tom případě musíme ženy více zapojit do práce. Vy jste mluvil o, neza- o zaměstnanosti mladých, ale já myslím, že stejně tak se to týká žen na pracovišti nebo žen e, na pracovním trhu. Z toho důvodu bychom chtěli, aby to tam bylo zapracováno do všeho, co se týká rozpočtu. Myslím si, že je to pozitivní obecně obecně tento aspekt a z toho důvodu si myslím, že by to mělo být proveditelné. Věc, kterou jsem předtím nezmiňovala, je genderový mainstreaming. To bych také chtěla, aby se zde zmiňovalo. Gender mainstreaming by měl být součástí všech evropských činností. Tak, aby nejenom tento výbor mluvil o postavení žen, ale mělo by se to stát eh, celkově součástí politik Evropské unie. A vlastně způsobem, jak Evropská unie jako taková nahlíží na situaci. Z toho důvodu doufám, že toto také bude možné zapracovat. Potom další oblast, kde nesmíme zapomínat na to, co provádíme, je oblast zranitelných skupin. Předtím jsem říkala, že mám zkušenosti s prací v tomto výboru už 10 let a program DAFNE je velice často považován za něco, um, co se dá potlačovat nebo z čeho se dá ukrajovat. Ale já opravdu nechci, abychom takto postupovali. Program DAFNE totiž ve skutečnosti hraje velmi důležitou úlohu a my nemůžeme tolerovat násilí páchané na nikom a už vůbec ne násilí páchané na ženách. Program DAFNE má tady velice významnou úlohu v této souvislosti. Snaží se totiž eh, eliminovat násilí páchané na ženách. Z toho důvodu bych vás chtěla vyzvat k tomu, aby program DAFNE tady zůstal a aby nebyl omezován. Dále musíme zajistit eh, zajištění podpory pro další zranitelné skupiny, například Eh, rodiče samoživitele. Chceme i je zpět zapojit eh, do pracovního trhu. Pokud je o pilotní projekty a přípravné činnosti, tady považujeme rodiče samoživitele za zvláště důležité. Dále ženy na významných pozicích, to je významný aspekt. Je důležité podporovat ženy ve vedoucích pozicích. I nadále musíme eh, této otázce přikládat velký význam. Dále Důležité je eh, násilí páchané na ženách a také to, jak jsou ženy zastoupeny v médiích a eh, reklamním sektoru, protože určitě mezi tím existuje vazba. A je to také věc, která se týká celé Evropy. Dále stereotypy o ženách, které přežily eh, sexuální a další násilí. To je také věc, kterou bychom se měli i nadále zabývat a neměli bychom na to zapomínat při vypracovávání rozpočtu. To je tedy soubor toho, Eh, na co my se chceme zaměřit. Já myslím, že je velice důležité, abychom i nadále respektovali a podporovali evropskou zásadu nediskriminace. Je to totiž z velké části klíčová hodnota Evropské unie a neměli bychom v žádném případě na to zapomínat ani v době krize. Děkuji vám. Paní Matera. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat panu kolegovi Lavíjovi. Děkuji za to, že jste se dostavil na naše dnešní zasedání. A prosím, podpořte opravdu tuto zásadu e, transparentnosti. Jsme velmi rádi, že všechny výbory budou zapojeny do vytváření rozpočtu. Jsem ráda, že všechna stanoviska všech výborů budou zohledněna. Já tady mluvím jako stínová zpravodajka EPP, pokud je rozpočet pro tento výbor. Všichni si ceníme toho, že tento rok v rámci pokynů, které byly představeny před několika měsíci, se zaměřujeme na rozpočet 2013, respektive, že se zaměřujeme na mladé lidi, že se rozpočet soustředí na vytváření nových pracovních míst, dále na eh, malé a střední podniky. 85 eh, nových pracovních míst za několik posledních let bylo vytvořeno právě malými a středními podniky. A v pokynech se také zmiňujete o podporování mobility. Také eh, budeme podporovat oblasti, které jsou inovativní, které oblasti eh, zaměřené na výzkum, tedy ty, které mohou vést eh, k vytváření nových pracovních míst. Jako stínová zpravodajka tedy mám příležitost jednat s panem Lavijou a také zdůraznit některé aspekty, které podle mého názoru chybí v tomto návrhu rozpočtu. Především se jedná o vhodnější financování rovnosti mezi pohlavími mezi roky 2010 a 2015. Je důležité, abychom lépe a efektivněji podporovali tento aspekt. Zvláště, abychom se měli zaměřit na rozpočtové linie v roce 2013, které se týkají stále většího počtu zranitelných žen, postižených žen, žen, které patří do různých etnických eh, skupin, matky samoživitelky a starší ženy. Paní Hannibal se konkrétně zmiňovala o této kategorii a já myslím, že rozpočtové linie by se měly zaměřit i na tyto skupiny. Potom, pokud je o financování programu DAFNE, opravdu potřebujeme financování tak, abychom mohli ukončit eh, násilí páchané na ženách. Stejně tak eh, podporujeme program Progress a jeho cíle. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste nám poskytl velmi užitečné informace. Tento rok musíme zajistit alespoň to, že proběhne jeden eh, pilotní projekt, alespoň jeden z našich pilotních projektů by měl nakonec proběhnout. Jsem si jistá, že vaši eh, radu vyslyší všichni naši kolegové, i ti, kteří tady dnes bohužel nejsou. Každopádně chtěla jsem vám předat nebo komunikovat tuto snahu, tedy to, aby proběhl alespoň jeden z našich pilotních projektů v rámci eh, rozpočtu na rok 2013. Děkuji. Děkuji vám. Předtím, než předám slovo panu Lavíjovi nakonec, chtěl bych ještě zdůraznit jednu věc. Pokud je o rozpočtovou situaci v období krize a pokud je o to, že je obtížné v současné době nalézt financování, často vyvstává riziko, že lidé přestanou přemýšlet v krátkodobém horizontu. Někdy potom dojde k tomu, že všechny otázky, které se týkají lidských práv nebo rovnosti mezi pohlavími, snižování diskriminace a tak dále, velice často jsou tyto otázky ponechány stranou, protože jsou považovány za otázky, které jsou eh, nebo spadají pod náklady společnosti. Já si ale myslím, že je to důležité. A ve všech zemích, které se soustředí na lidská práva více než jiné, je také zároveň velmi e, dobrá ekonomická situace. Já si myslím, že násilí na ženách opravdu vede k velkým ekonomickým ztrátám. Dochází například k menší produktivitě na pracovišti, dále to e, má dopady ve zdravotnictví a vede to i k dalším nákladům. Takže i když se podíváte pouze na ekonomickou stránku tohoto problému, já myslím, že společnost by z toho vytěžila. Společnost by z toho měla přínos. Nejenom ekonomicky, ale i v jiných aspektech. Například bychom snížili náklady ve zdravotnictví, náklady v oblasti sociálního zabezpečení a tak dále. Ještě jednou bych tedy chtěl poděkovat panu Laviovi za účast a máte možnost se nakonec vyjádřit. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste nakonec zdůraznil tento aspekt to nám připomíná, že my musíme předložit návrh takového rozpočtu, který bude odpovědný eh, také z hlediska rovného zacházení mezi pohlavími a že bude také zohledňovat současnou krizi. Členské státy přikládají velký význam um, ekonomické situaci. Všechny členské státy se snaží šetřit, dělají velké oběti na vnitrostátní úrovni a samozřejmě je pro ně problematické více přispívat do evropského rozpočtu. Z toho důvodu se po nás žádá, abychom přijali tento rok odpovědný rozpočet, vhodný rozpočet, který nám umožní efektivně a dobře využívat takové pr- ty prostředky, které máme k dispozici. Je samozřejmě jasné, že priority uvedené v pokynech jsou obecné, respektive pokyny jsou obecné, ale my se postupně začneme věnovat také podrobnostem a budeme stanovovat eh, seznamy priorit. Děkuji za vaše mm, poznámky, které jste měli během první výměny názorů. Já zohledním některé z těch velmi zajímavých aspektů, například pokud je o Evropský institut eh, pro rovnost žen a mužů, také zohledním lepší využívání strukturálních fondů. Tak, abychom mohli podporovat eh, politiky zaměřené na rovnost mezi pohlavími. Dále padla žádost na eh, větší podporu programu, jako je DAFNE. Také jste žádali o podporu aspektů v programu Progress. Pokud je o politiky, které budou projednávány v kontextu ehm, rozvojové spolupráce, v kontextu spolupráce se třetími zeměmi. Tam se musíme zaměřit například eh, na ženskou obřízku a také na podporu těch eh, osob, které by se mohly stát předmětem obchodování s lidmi. Máme některé podněty od vašeho výboru, které se týkají těchto aspektů. A u v prioritách by také měly být eh, některé pilotní projekty zaměřené na rovnost mezi pohlavími. Takže my se zaměříme na to, co je proveditelné. A jak už jsem říkal, komise bude schvalovat pilotní projekty, tedy pouze ty pilotní projekty, které jsou proveditelné, tak, abychom nepodporovali projekty, které proveditelné nejsou. Děkuji vám velice za um, vaše návrhy, za tuto první výměnu názorů a my budeme očekávat z vaší strany praktické návrhy. Ty budou eh, ve stanovisku, které budete předkládat rozpočtovému výboru. A samozřejmě vaše priority zohledníme. Mandát pro trialog se také na toto zaměří. Budeme se na to zaměřovat ve vyjednávání, které proběhnou od nynějška až do konce roku, kdy bude přijat rozpočet. Předem vám děkujeme za všechny vaše eh, příspěvky, zvláště na zasedáních eh, s osobami, které budou vypracovávat stanovisko a jsem si jist, že nám pomůžete stanovit seznam priorit parlamentu, které budou potom nakonec eh, předloženy rozpočtovému orgánu. Děkuji. Děkuji vám, pane Lavia. Mám velkou radost, že jste si našel čas, čas přijít mezi nás a my eh, vypracujeme eh, návrh, který bude korektní a odpovědný. Děkujeme ještě jednou za vaši návštěvu. tak, eh, říká eh, předseda, kdy eh, končí termín pro podávání pozměňovacích návrhů ke stanovisku paní Hannibal. Dosud jsme ten rozhodný den ještě nestanovili, ale dáme vám vědět prostřednictvím elektronické pošty. Tak a nyní si opět uděláme dvouminutovou přestávku, než pak zahájíme další část a sice společnou rozpravu eh, s právním výborem. Okay, uh, good afternoon everybody. Dobré odpoledne přeji všem. Eh, zahajuji tímto schůzi a eh, současně budu nyní od nynějška mluvit švédsky. Takže dobrý den ještě jednou. Vítám vás na společném zasedání eh, výboru eh, pro ženy a eh, výboru právního. Mám radost, že se mi dostane podpory Jedná se totiž o velmi důležitý návrh, který předkládá náš výbor a je dobře, že eh, máme tuto dobrou těsnou spolupráci. Je to důležité pro ženy a eh, rovné postavení obecně. Takže eh, mám radost z této možnosti sdílené práce a jsem zvědav na prezentace naší zpravodajky. Já vám přeji eh, dobré hezké odpoledne a eh, těším se již nyní na diskusi o pozměňovacích návrzích. Eh, jde vlastně o další rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva. To znamená o oblast, kde mm, pro evropské občany a občanky je mnohé k získání, pokud k tomu budou přistupovat eh, šikovně. Ehm, balíčkem ochrany, s balíčkem ochrany obětí jsme již měli co dočinění z hlediska trestního práva a také eh, eh, ochrany příkaz jsme již diskutovali a nyní půjde spíše o věci občanské, to znamená o nařízení, o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech. Já mám za to, že eh, tady můžeme vydobít eh, eh, mnoho výhod pro oběti a jejich volný pohyb po Evropě. K tomu ale je zapotřebí eh, několika praktických opatření a proto velmi eh, vítám tuto spolupráci eh, právního výboru a výboru pro ženy, protože ti jedni se vyznají v disponibilních nástrojích, ti druzí se zase vyznají v problémech, které musíme v každodenním eh, životě řešit. A proto jsem již nyní eh, eh, zvědavá, jak, mm, jaké využití těchto nástrojů navrhnete. A tím jsem dospěla ke konci svého úvodu nebo úvodního vstupu. Děkuji, říká předseda a nyní dávám slovo jedné ze zpravodajek, paní Parvanové. Děkuji. Děkuji vám. Já jsem eh, těsně spolupracovala s panem eh, eh, Lópezem, historizem z výboru eh, právního, který bohužel eh, nemůže být dnes eh, přítomen. Nicméně vše, co uslyšíte ode mne, jsem si odsouhlasila s jeho úřadem a s jeho osobou a ukázalo se, že tato spolupráce našich dvou výborů je skutečně užitečná, protože příspěvek který tak můžeme učinit k původnímu návrhu komise se eh, jeví být eh, skutečně v souladu s tím, eh, co měli na mysli členové obou výborů. My jsme obdrželi asi 40 pozměňovacích návrhů, většina z nich je v souladu s hlavní filozofií našeho návrhu zprávy, což jednak teda podporují zprávu jako takovou, tyto pozměňovací návrhy, a za druhé to také usnadní naši práci, pokud jde o posílení návrhu komise. Takže eh, před zahájením diskuse se zaměřím na oblasti, které se těšily největší eh, pozornosti. Je důležité zdůraznit, že náš přínos k textu komise byl veden e, cílem e, zajistit e, rychlé a jednoduché uznávání a také výkon ochranných opatření tam, kde je to možné. Já vám postupně přiblížím ty čtyři skupiny pozměňovacích návrhů, které jsou, jak jsem již uvedla, v souladu s návrhem zprávy. První je zjednodušení uznávání ochranných eh, eh, příkazů. My vítáme pozněvací návrhy, které um, usnadňují eh, proces vydávání ochranných příkazů. Jedná se o pozněvací návrh 72, tam jsou stanoveny jasné cíle. Klíčový prvek pro nás je lepší ochrana obětí tím, že administrativní postupy budou jednodušší a zajistíme, aby aby oběti eh, budou, eh, byly chráněny při eh, přesunech mezi členskými státy. Ehm, navrhujeme také automatický systém přenosu osvědčení a když ehm, chráněná osoba nebude fyzicky přítomna v členském státě původu, pak má možnost požádat o osvědčení elektronicky, faxem nebo jakoukoliv jinou technickou cestou. Tímto způsobem pokrýváme všechny ehm, možnosti, eh, které usnadní celý eh, postup. Ehm, tam, kde to bude vhodné, eh, si budeme vyměňovat relevantní informace, zejména ehm, teda legálnímu nebo právnímu zástupci nebo pověřenci, zmocněnci, to je pozměňovací návrh 78. Dále pozměňovací návrh 73 je také v souladu s naším návrhem se e, jde o stanovení celoevropské databáze e, pro osvědčení. To zajistí národním úřadům rychlý přístup k požadovaným informacím a také to zajistí efektivní a rychlou přeshraniční ochranu před e, potenciálními hrozbami. Druhá skupina řeší situace násilí vůči obětem já eh, vítám všechny tyto eh, eh, návrhy, které se týkají ochrany obětí. Domnívám se, že pozměňovací návrh 87 je velmi relevantní. Tady musíme zvážit, jak ta ustanovení budou v souladu se směrnicí o minimálních standardech pro ochranu obětí trestných činů to ustanovení se týká zejména poskytování služeb nebo eh, přístup obětí eh, sexuálního násilí k určitým službám. Budeme se snažit eh, zajistit, aby tyto, tento pozměňovací návrh byl zcela v souladu se směrnicí příslušnou směrnicí. Také navrhujeme, pardon, podporujeme návrhy týkající se odborného vzdělávání odborníků, mám ehm, na mysli zejména v případech, kde je ohrožena tělesná eh, nebo duševní eh, nedotknutelnost obětí, to je pozměňovací návrh 86, eh, také pokud jde o činnost ehm, občanské společnosti, dobrovolnických služeb a tak dále, které mohou významně přispět a usnadnit podporu obětí chceme jim odstranit z cesty administrativní překážky a chceme také e, úřady členských států e, vybídnout, aby e, také sami byli iniciativní v tomto ohledu a zajistili přístup k těmto službám. Třetí část, co je informovanost a eh, překlady, je nutné, aby chráněné osoby, které nemluví eh, jazykem eh, trestního řízení, měly přístup k překladům a tlumočení. Všechny informace musí být také přizpůsobeny individuálním potřebám té chráněné osoby. To je řešeno zejména v pozměňovacím návrhu 64. A poslední skupina eh, je eh, osvěta. Ehm, tady eh, je nutno lépe informovat ehm, o chráněné osoby o jejich právech, také právech volného pohybu. Ehm, pozitivně kvitujeme kampaň v tomto ohledu mezi členskými státy, tak jak je to uvedeno v pozměňovacím návrhu 86. Vítáme také ustanovení o sběru dat členskými státy, eh, zejména pro ty eh, kolegy, kteří eh, byli přítomní předcházející nebo první části zasedání výboru FEM. Vyslechli jsme prezentaci studie která byla věnována eh, sexuálnímu násilí, tak eh, jsme pochopili, jak je důležité mít k dispozici eh, kompatibilní a komparabilní data jednotlivými členskými státy. To je zmíněno v pozměňovacím návrhu 89. Na základě toho můžeme srovnávat například mechanismus eh, vystavování osvědčení, můžeme identifikovat určité mezery a prostor pro zlepšení. Závěrem bych chtěla ještě jednou poděkovat všem členům a stínovým zpravodajům za odvedenou práci a vynikající pozměňovací návrhy a těším se eh, eh, na diskusi, na vaše připomínky, komentáře a doufám, tak abych mohla co v to co nejlepší možné podobě předložit zprávu, která eh, doladí text komise. Děkuji. Eh, ano, <clears throat> děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Klaudia ze zástupkyni komise. Prosím, ano, děkuji, pane předsedo. Komise bych chtěla opravdu poděkovat oběma zpravodajkám za skvělou přípravu tohoto dokumentu. Byli jsme celou dobu v dobrém kontaktu a jsme opravdu velice spokojeni se zprávou i s pozměňovacími návrhy, které byly předloženy. Tyto návrhy se ubírají tím směrem, který eh, který eh, komise sleduje jako hlavní cíl. Má to být horizontální směrnice na ochranu obětí a jsme rádi, že parlament souhlasí s tímto cílem, eh, že chce posílit eh, tímto dokumentem práva obětí ehm, nemohu příliš informovat o tom, co se odehrává na radě, ale jednání rady se zabývají technickými problémy. Ty nejsou všechny předmětem pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu. Některé otázky jsou poněkud složité, protože se to v některých členských státech týká soudních orgánů, v jiných členských státech policejních orgánů. Někdy se to dotýká vzájemné důvěry mezi těmito orgány a komise se domnívá, že bychom měli pokrývat eh, veškeré která ochranná opatření všech eh, obětí, pokud to jenom bude možné, chtěli bychom do toho začlenit tedy veškerá ochrana eh, opatření, která zahajují jak orgány v soudnictví nebo orgány policie a chtěli bychom posílit také procesní práva obětí a my víme, že parlament s tímto posílením práv souhlasí. O některých otázkách jsme již diskutovali na technické úrovni, ale stále ještě musíme ověřit proveditelnost určitých pozměňovacích návrhů. Měli bychom momentálně tedy dvě otázky. Nechceme zdvojovat činnost to znamená mezi směrnicí o obětech. Už jsme o tom diskutovali a myslím, že byly předloženy některé opravdu dobré pozměňovací návrhy a upřímně to máme ještě určité pochybnosti ohledně právního základu. A ještě jsme od naší právní služby neobdrželi eh, konečné pokyny eh, ohledně nástroje vzájemného uznávání a také ještě ověřujeme, do jaké míry zde můžeme začlenit všechny tyto nesmírně zajímavé myšlenky podpory v eh, podobě eh, překladu a začlenění organizací na podporu obětí. Samozřejmě jsme stoprocentně pro tyto návrhy, eh, v podstatě tím souhlasíme, ale musíme tu proveditelnost projednat ještě s naší právní službou tu realizovatelnost některých pozměňovacích návrhů, ale budeme usilovat o nalezení dobrých řešení, protože pro oběti je to nesmírně důležité. Budu se tedy těšit na další průběh jednání a jsme opravdu optimističtí, že se nám podaří dosáhnout dobrých výsledků. Děkuji vám. Děkuji. Tím bych chtěl zahájit diskuzi paní Papadopolu jako první. Děkuji vám. Pokud jsem to správně pochopila, Komise je ochotna zohlednit celou řadu pozňovacích návrhů, jak obě zpravodajky řekly. Také ty pozdělací návrhy, které předložila paní Parvanová, které chtějí zlepšit tuto dobrou zprávu. Blahopřeji oběma zpravodajkám a domnívám se, že je zapotřebí ještě genderový mainstreaming, jak byla sepsána tato zpráva, protože je někdy eh, složité nalézt eh, to správné místo, jak to zlepšit. Děkuji za tuto citlivě sepsanou zprávu. Osobně jsem předložila dva pozměňovací návrhy a něco, to zde již zaznělo. Je to 86 a 89. Návrh 86 je nesmírně důležitý a chtěla bych Eh, kdyby to komise mohla podpořit a zapracovat do textu, protože se to týká nejzranitelnějších obětí a potřebujeme spolupráci eh, s občanskou společností a jejími organizacemi. Chceme posílit povědomí a chtěli bychom, aby Eh, vyšly vstříc členské státy těmto obětem, které nepotřebují jenom ochranu, ale skutečnou podporu. A bude to záviset na systému spravedlnosti členských států. Jsem proto, abychom zohlednili práva a zásady, které jsou eh, stanoveny v úmluvě OSN proti diskriminaci žen. To bychom měli zohlednit v pozměňovacím návrhu, ale také další úmluvy, jako Hákskou úmluvu na ochranu dětí a také pozměňovací návrh 89, který zdůrazňuje nutnost zajistit spolehlivou statistiku srovnatelné údaje v, u obětí terorismu, to je něco jiného, ale tento návrh je důležitým nástrojem, protože bez toho není eh, možné mít eh, srovnatelné standardy pro boj proti násilí na mužích a ženách. Je to velice dobrá zpráva. Chtěla bych ještě jednou zopakovat a poblahopřát oběma zpravodajkám za tuto dobrou zprávu. Děkuji vám. Paní Papadolubu, paní Lichtenberger má slovo. Velice vám děkuji. Mě také nesmírně těší spolupráce na tomto tématu, protože je to opravdu nesmírně důležité. Má otázka eh, se týká komise. Jaké jsou ty eh, problémy s právním základem? Také bychom se mohli v právním eh, výboru eh, zeptat, do jaké míry je možné změnit právní základ. Chtěla bych vědět, proč je to tedy problém a jak je to podle vašeho názoru řešitelné. Dovedu si to sice představit, ale ráda bych se to přesně dozvěděla od vás. Děkuji vám. Paní Jiménez má slovo. Já bych chtěla poděkovat panu Antonio Lópezovi, který eh, se dnes nemůže zúčastnit, protože se jeho termíny překrývají, ale vím, že se opravdu zasazuje o práva obětí. Také děkuji paní kolegyně Parvanové. Je to opravdu nesmírně důležitá zpráva, protože je velice důležitým doplněním a vyjasněním otázek eh, ochrany obětí. A to je téma, kdy jsem působila jako zpravodajka eh, pro eh, dokument, který byl v loňském roce schválen. Budeme potřebovat nařízení, aby celá záležitost fungovala a tím se v současnosti zabývá komise. Po trestně právní legislativě se zabývá touto legislativou na ochranu obětí. Je to takzvaný balíček, který se týká ochrany obětí. Má to být směrnice, která se bude zabývat právy obětí a je důležité, abychom sledovali jednu linii. My jsme v trialogu dobře spolupracovali a dohodli jsme se s radou a komisí, protože naše vztahy byly dobré a jsme rádi, že eh, byly připomínky parlamentu respektovány, že tu zazněl náš hlas a já doufám, že i u této zprávy budou eh, projednávány pochybnosti právního výboru a že se je podaří rozptýlit, protože je to stejný balíček a my doufáme, že se podaří pokročit dále v činnosti eh, na tomto legislativním balíčku, protože jde o ochranu obětí. Děkuji. A nyní dám slovo ještě jednou komisi, aby odpověděla na připomínky paní Lichtenberger. Děkuji tak to je opravdu velice dobrá otázka a v této fázi není snadné dát na ní odpověď. Mohu se pokusit vám eh, vysvětlit určité věci, ale nemohu vám ještě poskytnout plnou odpověď, protože ještě nemáme k dispozici eh, konečné řešení naší právní služby, eh, která na tom pracuje. Problém spočívá ve skutečnosti, že u tohoto balíčku na jedné straně porovnáváme eh, civilně právní nás nástroje a vy víte, jak eh, vypadají nástroje vzájemného uznávání. Eh, jsou velmi technické povahy. A na druhé straně máme směrnici, která se snaží harmonizovat minimální standardy podstatných právních záležitostí, takže je to úplně jiný přístup. A jistě oběti jsou vždy ve stejné situaci a měly by mít stejná práva. O tom nejsou na straně komise žádné pochybnosti. Myslím, že i členské státy se na to dívají stejně, ale nemáme tu stejný právní základ v občanskoprávní oblasti. Není možné harmonizovat právní, minimální standardy. Na to nemáme právní základ, proto eh, zkoumáme tuto otázku eh, co nejšířejí, jak je to možné. Chceme rozšířit právní základ, chceme zajistit, aby byl eh, pokryt přístup ke spravedlnosti tím zájemným uznáváním. Otázkou je, jak vyjádříme ten přístup ke spravedlnosti. Já vám slibuji, že to budeme projednávat opravdu velice otevřeně a že se k tomu vrátíme, že vás o tom budeme ještě informovat. Děkuji, paní Lichtenberger. Pokud se k tomu mohu ještě jednou vrátit, já vím, že to je právě jeden z těch velkých problémů, které jsme měli u eh, občanskoprávních záležitostí. Jsou to ty otázky vzájemného uznávání a to bývá s s eh, eh, obrovským počtem spisů. Je to velice složité a zejména zde jde o ohrožení, kdy je to vyřizování je velice složité a vyžaduje to spolupráci, když se to tedy eh, eh, řeší byrokraticky a může tady eh, dojít k prodlení kdybychom měli nějakou eh, pomocnou konstrukci evropské záruky, tak by nám to zajistilo přístup k právu, ale to by mohla být pouze pomocná konstrukce. Je mi znám také eh, odpor, který vládne v různých členských státech, které tvrdí, a jsou velice eh, opatrné, když jde o zásah do eh, vnitrostátního občanského práva. Tady máme problémy ve všech oblastech. U ochrany obětí je to zvláště dramatické proto, že tady i to ohrožení eh, je pod časovým tlakem. Tady nejde v prvé řadě jenom o konkrétní byrokratické vyřízení. A problém je ten, a jedna z předřečnic již o tom hovořila, že se stále ještě snažíme a musí se nám to podařit. Je to velice naléhavé a právní výbor jež zahájil určité iniciativa kolega Berlinger z Itálie se zejména chopil této iniciativy, aby se vytvářela důvěra mezi eh, příslušnými subjekty. Ta je velice důležitá abychom eh, uznávali eh, systémy vzdělávání, když tu jsou různé právní systémy. To je eh, předpoklad, aby to fungovalo v praxi, ale ještě jednou zde je velice naléhavé nalézt řešení, protože jde o ohrožení některých kdy je to pod časovým tlakem a mnohdy je tu určitý rozpor mezi korektním vyřizováním a korektnostní vyřízení až do posledního písmene a zajištění ochrany pro oběť. Mohlo by to vést k hrubému porušení. Mě by zajímalo, jak se nám to podaří, protože ty záměry jsou eh, naprosto jasné. Jak se nám ho podaří dosáhnout v radě, aby ochrana vlastní občanskoprávního systému a ochrana eh, obětí v občanských eh, věcech nebyla pokládána za rozporuplná, aby to nenarazilo na odpor rady proti eh, zásahu do jejich vlastních systémů. proti této tématice. Není možné nalézt vlastně žádné argumenty, ale nemělo by to tedy stroskotat eh, na těchto okolnostech. Tady mám největší obavy a je třeba, abychom využili své kontakty eh, v našich státech, eh, abychom i na úrovni našich států jasně ukázali, že to by nebyl nejlepší obrázek, kdybychom právní nebo byrokratické eh, systémy eh, hodnotili i na vyšší úrovni než vlastní právní ochranu. Děkuji, paní Lichtenberger. Eh, Vypadá to, že někdo další už se nehlásí o slovo. A asi k tomu už ani není co dále dodat. Myslím, že tady máme poměrně velký konsensus. A to je také věc, která mi dělá velké potěšení. Nyní se samozřejmě budeme muset zaměřit na to, co se stane v radě, jak se bude situace vyvíjet v radě, ale jsem optimistický. Alespoň tady v parlamentu se shodujeme na touto velmi důležitou otázkou. A v budoucnu tedy uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Chtěl bych zní, zmínit, že proběhne orientační hlasování 13. Paní Pervanová, chtěla jste se ještě vyjádřit? Pokud ano, tak se omlouvám. Ano, možná uh, jenom stručně. Chtěla jsem ujistit všechny kolegy, kteří víceméně vyjadřují obavy za člensk- a vyjadřuji obavy a také chci ujistit komisi. My se v této zprávě chceme vyhnout tomu, abychom zakládali nová práva nebo abychom ji převáděli z právního systému jednoho členského státu do právního systému jiného členského státu. Ne, my pouze chceme poskytnout eh, chráněné osobě možnost být opravdu chráněná a to v rámci těch opatření, které existují v eh, členském státě návštěvy. Já myslím, že návrh komise spočívá v tom, že opatření, které stanoví e, soud, by měly být e, stejné i jinde, že by měly odpovídat e, i v druhém členském státě. A nám rozhodně jde o e, ochranu integrity a základních práv chráněné osoby. Z toho důvodu chceme být e, striktní, nechceme nic měnit ani členským státům něco nového vnucovat. Ani kdyby to mělo být pouze dočasné. V rámci těch opatření zaměřených na oběť. Já myslím, že toto konstatování by mohlo eh, trochu zmírnit napětí, které existuje a rozptýlit obavy členských států. Děkuji. Dobře, děkuji vám. Já se opravdu omlouvám ještě jednou, že jsem vám nepředal slovo dříve. Já jsem říkal, že 13. května proběhne orientační hlasování. A poté se bude toto téma dále vyvíjet. Zasedání koordinátorů začne v 6 hodin, tady v tomto sále. A já bych ještě chtěl zmínit poslední věc. Zítra začínáme hlasovat v 9 hodin. Přesně v 9. Nebudeme začínat 9.5 eh, ani 9.10, prostě přesně 9 hodin. Budeme hlasovat v rámci tohoto výboru. Děkuji.